Finské úřady mě oznamenaly o tom, že paní Pirko Ruonen Lerner byla zvolena s účinností 27. dubnu 2015 jako členka Evropského parlamentu. Paní Pirko Ruonen Lerner nahradí pana Sampo Terno. Parlament na vědomí její zvolení a zde vítá naši novou kolegyni. Připomínám, že musí že eh, s výhradou toho, že to splní veškeré